Um, so, um, let's, uh, let's... Tak začněme, nemarněme čas. První bod na programu máme debriefing z eh, eh, delegace do Aukary eh, Eh, našeho, delegace našeho výboru a mm, prosil bych nejdříve pana Predu a potom Katy Piry, aby nám řekli, jak ty delegace probíhaly. Eh, v podstatě ty debriefingy tady máme tři a máme na to necelou hodinu, čili Ankara, Erbil a EU eh, Srbsko. Takže pane Fredo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi několik stručných připomínek po návštěvě našeho výboru pro zahraniční eh, záležitosti. Naši delegace vedl Elmal Brock. Ten tu není a požádal mě. Řečník se přerušil. Does it work? Už to funguje? Máte překlad? Už je to v pořádku? Takže delegace zahrnovala členy několika politických skupin, těch čtyř velkých skupin EPP, socialistů, konzervativců a liberálů. Celkem osm členů. Nečmi Ali za liberály za konzervativce Amiata Bashir, za socialisty Katipidy López Aguilar, náš zpravodaj z, eh, z parlamentu za Turecko, za EPP, kromě pana Broka a mě, paní Sommer, která je stínovou zpravodajkou, a Manolis Kefanenis, který je spolu předsedou parlamentní delegace smíšeného výboru. A pokud jde o setkání, tak k setkáním došlo v úterý a ve středu plné dny zasedání na jedné straně s několika ministry, ministry hospodářství, ministrem spravedlnosti, samozřejmě ministrem pro evropské otázky, který je také hlavním vyjednavačem. Na Češ nás přijal premiér Dafudoglu a, před, a prezident Erdogan. A pak za třetí se uskutečnilo také zasedání se zástupci parlamentních politických eh, stran. A samo sebou se rozumí, že jsme mm, mě byli, spadali tak říkajíc eh, v rámci tedy eh, autority naší delegace v Turecku jsme mohli Eh, si vyměňovat názory také s akademickým světem a s žurnalisty. I těch tam bylo několik, také několik zástupců politických stran a ta debata byla velmi živá. Jaké otázky figurovaly na pořadu dne? Já udělám takový stručný přehled, tedy zmíním některé z nich, aspoň na mátkou ty otázky, které jsme řešili. Ehm, jednak jsme řešili několik vyjednávacích kapitol, vyjádřili jsme náš názor na vývoj jednání a s našimi protěžky tureckými jsme hovořili o možnosti otevření dalších kapitol, bylo dáno několik příkladů, například 23, 24 a také kapitola 31, e, otázka bezpečnosti. Druhou, druhým okruhem jednání je velmi zajímavým byla jednání o TTIP. Tady byla určitá nespokojenost turecké strany, pokud jde o vývoj těchto jednání tomto kontextu jsme s několika našimi protěžky, ať už ministerskými či jinými, zmínili přepracování celní unie, která už je eh, samozřejmě poměrně stará a která by se dala zlepšit. Třetí důležitý bod energie, energetika selhání boka, to eh, bylo tedy předmětem velkého žalu v Turecku a pak také napojení eh, centrální Asie, propojení mezi centrální a střední Asie a Evropy. Přes eh, Turecko, tady Turecko řeklo, že s námi chce pracovat. A čtvrtý bod se dotýkal vztahu s Armenií jak víte, rok 2015 je zvláštním rokem, pokud jde o kolektivní paměť eh, arménského i tureckého lidu. A vyměňovali jsme si tudíž zkušenosti ohledně toho, jak to nejlépe se zhostit této otázky na evropské úrovni. Jak ze strany arménských, tak i tureckých orgánů. A dubnová debata jsem přesvědčen, že nám umožní dospět k důstojnému a zodpovědnému přístupu k řešení této otázky. Pátý bod jsou vztahy s Ruskem. Zejména pokud jde o sankce, No nám tedy řečeno, že e, někteří z našich protěžků by rádi byli e, informováni předem, pokud je sankce, sankce vůči Rusku. Dále Kypr. To je téma, o kterém se hodně hovoří v našem parlamentu, že asi není potřeba podotýkat, jaká je pozice jednotlivých politických skupin a jaká je pozice Ankary. A rychle k dalším tématům, které souvisí s fungováním Eh, politického režimu tureckého. Perspektiva možných změn po volbách na různých úrovních, ať už parlamentní cestou nebo cestou referenda. To bude záviset na rozložení sil po volbách. Jeden zvláštní bod, eh, to je Tedy právě to jsou volby a existence toho desetiprocentního stropu a s tím související velmi důležitý bod situace Kurdů a kurdského eh, zastoupení, kurdské reprezentace eh, v této zemi. Víte, že kurdská strana se rozhodla, že bude kandidovat ve volbách, bude eh, sdílet, tedy bude mít kandidáty, ehm, jejich kandidát měl až 9, 9% preference, ale je tu samozřejmě tedy riziko nesplnění toho stropu. A v neposlední eh, straně jsme se bavili o svobodě tisku a svobodě vyjadřování obecně, svobodě projevu, například uzavření několika webových stránek, které šlo eh, do eh, tisíců, které byly zablokovány podle nevládních organizací. Takže jsme diskutovali s žurnalisty, s politiky ve velmi živé debatě. Jsme se bavili o otázce svobodě projevu a statutu eh, žurnalistů v Turecku. A tohle všechno tady v kontextu našich diskuzí ohledně tedy zprávy našeho kolegy, o které budeme hlasovat příští měsíc. A teď eh, předávám slovo, jestli dovolíte. Děkuji, paní Píry. Thank you very much, Chair. Thank you to my Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu kolegovi. Já se pokusím neopakovat eh, to, co již bylo řečeno, ale spíše doplnit. Já se domnívám, že důležité pro tento parlament je to, co souvisí s právním státem a základními právy. My jsme v lednu po prosincových událostech přijali zde v parlamentu rezoluci a minulý týden v Turecku proběhla nová debata o docela kontroverzním bezpečnostním balíčku. Momentálně se o ní jedná v parlamentu. Polovina článků už je schválena v parlamentu, ale je třeba říci, že nevládní organizace a opozice poukazují na to, že se významně posilují policejní pravomoci při obcházení pravomocí soudních. Takže toto jsme také vznesli vůči eh, tureckým kolegům. A také jsme řekli, že eh, už několik let, vlastně pět let, neustále konstruktivně připomínáme, že je třeba, abychom se těmto věcem věnovali v intenzivnějším dialogu. A samozřejmě jsme eh, se vyslovili pro otevření kapitol 23 a 24. Také eh, jsme eh, se vyslovili pro lepší strukturální dialog. Když se podíváte, co se děje v Turecku, na jihu, v Sýrii, také v jeho východním sousedství eh, je zjevné, že budeme potřebovat více strukturálního dialogu v oblasti zahraničních věcí. To se týká také ekonomie, eh, protože když eh, jsme se ptali, jaký strukturální ekonomický dialog probíhá, dozvěděli jsme se, že v rámci eh, výročního zasedání ECOFINu eh, turecká delegace vždy představí zhruba desetiminutovou prezentaci a vzhledem k tomu, že eh, máme významnou obchodní výměnu, tak to nejde. Musíme dělat mnohem více. Co se týče celní unie, Turecko má obavy, že TTIP eh, by mohla eh, mít eh, výrazný dopad na tureckou ekonomiku, aniž by to Turci samotní mohli nějak ovlivnit, čili o tom jsme také debatovali. Dále o energetice a liberalizaci víz. Pokud se týče té druhé věci, tak musíme říci, že ačkoliv se věci možná ne, ne vyvíjejí stejně rychle, jak bychom si představovali, tak přece jenom pokrok tady je. A také vůči eh, Kurdům. Eh, kurdská strana eh, poprvé 7. června se bude účastnit jako strana voleb. Samozřejmě otázka jestli se dostanou na 10%. Ale jestliže eh, Tedy otázka je, jak bude pokračovat mírový proces, pokud překonají tu překážku nebo ne. A eh, představitel této strany, pan Demirtoš, HDP, eh, se domnívá, že pokud AKP nebude mít eh, absolutní většinu, tak eh, asi se nepodaří eh, vytvořit koalici, která by změnila parlamentní systém na prezidentský a hm, tělo by umožnilo hm, pokrok v mírovém procesu. Hovořili jsme také o otázce Eh, uprchlíků, což možná v Evropě se míjí s tou měrou pozornosti, která by měla být. Eh, Turecko momentálně se stará zhruba o 2 miliony eh, uprchlíků na svém území a Evropa by mohla více projevit svoji solidaritu. No a ještě poslední věc. Nejde tedy jenom o to, abychom e, tureckým přátelům sdělovali naše obavy, ale mělo by to být také obráceně. A e, mohu vám říci, že skutečně tady obavy jsou z turecké strany a sice e, oni neustále mají pocit, že ten přístupový proces je nespravedlivý a spíše než opravdové úspěchy z jejich strany tady hraje silnější roli politika. Tady byla otázka eh, arménské, eh, tedy arménská otázka, o tom budeme eh, brzy hlasovat v příslušné rezoluci v parlamentu. A dále je zde ten nový fenomen islamofobie a nám byly představeny velice podrobně obavy turecké strany. Eh, říkali nám, podívejte, eh, jak žijí, co se děje s muslimskými komunitami v Evropě a eh, jejich diskriminace. Čili tolik bych vám chtěla sdělit, co nám říkali Turkové. Jejich obavy tedy nejsou pouze omezené na přístupový proces, ale také na vztahy s EU obecně. Pan předseda, eh, děkuji vám. Pan Tenok, Děkuji vám za tuto prezentaci. Já jsem chtěl zmínit eh, nebo zeptat se několik věcí. Nevím, jestli tady kolegové z Ankary eh, to mohou zodpovědět přímo nebo později. Eh, nejasné mezinárodně je to, eh, jaký je díl mezi Ankarou a takzvaným islámským státem. Je eh, zajímavé, když turecké ozbrojené síly hm, nedávno zachránili zachránili osobu v Kobáni, kde tedy turecká turečtí ozbrojenci byli schopni přijít, vykonat svou operaci a se odejít bez jediného výstřelu. Co se týče otázka, otázky Kypru, eh, hovořili jste o naší rezoluci o výlučné hospodářské zóně a také eh, odsouzení postupu Severokyperské republiky, pokud se týče průzkumu. Eh, pokud se týče ruských eh, sankcí, nevím tedy, jestli Turecko je podepíše vzhledem k blízkosti mezi Erdoganem a Putinem a poměrně blízké názory mají o demokracii, stá, eh, právním státě a demokracii. A také eh, Turecko udržuje uzavřenou turecko-arménskou hranici eh, v souvislosti jako solidarity, solidarity víra solidarity s Azerbajdžánem, což je muslimská země, ovšem eh, podobnou solidaritu eh, vůči svým krymským bratrům neprojevují vůči Rusku. Blíží se tedy z té výročí arménské genocidy, což se bude připomínat v Británii určitě. Čili je tady skutečně na jedné straně akce vůči Arménii, ale naprosto se ignorují eh, krimští Tataři. A dále pokud se týče eh, PKK eh, a její status eh, status teroristické organizace, a to se taky IPG té druhé eh, kurdské strany. Čili možná, že PKK by mohla být odstraněna z tohoto seznamu. Děkuji, paní Luňáček. Děkuji mnohokrát. Eh, ta otázka ohledně a jasně také zajímala. A pak bych se ještě ráda zeptala na jednu další věc. Omlouvám se, pokud mi to uniklo, ale zajímalo by mě, jestli jste se setkali s asociacemi novinářů a ženskými spolky, protože právě zde si myslím, že existuje určitá hrozba modernímu Turecku, protože slyšela jsem prezidenta Eurogana, který hovořil o tom, že role ženy je jednoznačně v rodině, že by se neměly míchat do veřejného života, takže to mi dělá trochu starosti. Děkuji. Mr. Van Balen, please. Eh, děkuji. Jménem Alde. Eh, mě by zajímalo, jak vaše protěžky v Turecku vnímají EU. Když se podíváme hm, třeba do novin nebo na zprávy, eh, je vidět, že v Turecku teď je trošku menší zájem o hm, dění v EU, o možnost vstupu do EU a podobně, takže mě by zajímalo, co si právě ty turecké eh, protěžky, s nimiž jste se setkali, myslí o otázce vstupu do EU. Ano, děkuji. Hm, zazněla celá řada otázek. A já vás nyní prosím oba řečníky o krátké odpovědi. Nejprve pan Preda. Prosím. No, děkuji vám. Začnu otázkou paní Lunáček, neboť její politická frakce nebyla zastoupena. Myslím, že pokud jde o další dvě skupiny liberále a konzervatice, tak více e, podrobností se vám dostane přímo od účastníků. Pokud je tedy o e, setkání se e, různými organizacemi nebo spolky pro, zastupující ženy tak jsme neměli tedy speciální setkání tohoto druhu. E, proš... Měli jsme se setkat e, s vedoucím ombudsmanem, ale od porku dělal otázku žen, tak e, ta byla, na tu bylo upozorňováno ve všech našich setkáních s politickými stranami i v rámci dialogu mezi politiky a žurnalisty, kteří byli společně eh, přítomni eh, jedné debaty. Byla to, jak říkám, opravdu živá debata s tím, že žurnalisté ehm, poukazovali na eh, různá omezení, pokud jde o svobodu projevu, o různé politiky a ze strany například AKP argumenty naopak že je to režim tedy plné svobody a že není vůbec žádný problém, pokud jde o svobodu projevu, s tím, že citovali různá čísla. Ovšem jiné politické strany vnímaly, eh, eh, tedy kromě vládní AKP vnímali tu situaci jinak a vnímali ji jako velmi citlivou. Teď k otázce pana van Balena jenom jedním slovem. Měl jsem to možná říci rovnou už ve svém úvodním příspěvku. Celkově se eh, tedy naše protižky dívaly eh, pozitivně s ohledem na nedávné eh, průzkumy veřejného mínění, které, a to je překvapení, to je třeba říci, ukazují, že je poměrně velký eh, zájem o jednání, poměrně značná podpora eh, dialogu s Unii. A jak jsem to už uvedl, Hovořili jsme o možných eh, kapitolách vyjednávání, které, by, které je zapotřebí otevřít. Pokud jde o otázku pana Tenoka, otázka ISIS, eh, KKP, konflikt v té exkluzivní eh, kyperské zóně, to jsou všechno otázky, které byly položeny a o kterých se tedy jednalo. A pochopitelně, že jsme hájili pozice našeho parlamentu v, tě, v podobě těch tří usnesení, které jsme schválili od začátku mandátu. 2009 a 2014 jsme přijali dvě usnesení o Turecku a teď v tomto období již tři. Samozřejmě, že jsme hájili pozice, která tato usnesení uh, obsahují. Paní Katy Piri ještě jistě může eh, doplnit to, co jsem právě uvedl. Děkuji. Paní Piri. Thank you. Děkuji. ohledně Kypru a té eh, exkluzivní hospodářské zóny. My jsme tam měli, vlastně proběhla tedy eh, delegace s dvoudenním eh, setkáním s JPC. To samozřejmě bylo tedy hlavním tématem na JPC, také jsme to nadnesli na delegaci AFETu. A ve finále určitě všichni chceme, aby obě strany na Kypru se vrátili k vyjednávacímu stolu. A já si myslím, že tady existuje určitá příležitost právě, aby k tomu došlo v Dubnu, eh, protože eh, skončí v eh, Dubnu turecké kroky a tam vlastně tedy by mohlo nastat jakási příležitost pro nové vyjednávání. Co se týče ruských sankcí, tady v tomto parlamentu je nám všem jasné, že kandidátské země se k nám přidávají, co se týče takto důležitých eh, otázek eh, zahraniční politiky. Musím uznat eh, přinejmenším tedy tady turecké části. Já bych byla radši, kdyby Turecko bylo ještě aktivnější v tom, jak nás podporuje. Ale minulý pátek prezident Erdogan navštívil Ukrajinu, to už nám oznámil kdy, během našeho setkání a e, vydal jasné prohlášení, co se týče e, krymských Tatarů a také vyjádřil jasnou solidaritu výči e, svrchovanosti Ukrajiny. Turecko také hlasovalo na OSN když se hlasovalo ohledně zavrhnutí nelegální anexace Krymu, Turecko hlasovalo spolu s EU. Nicméně souhlasím s tím, že ještě mohou postoupit dále. Co se týče Arménie, tam si určitě umíme představit, um, jaké starosti si dělají, um, dělá turecká strana, co tam asi nám říkali, takže důležité tady v této fázi je říci, že to je otázka, kdy řada z nás by chtěla dosáhnout větších kroků, ale teď vlastně poprvé za posledních několik let v Turecku byly podniknuty kroky k tomu, aby se vůbec o této otázce diskutovalo. E, to znamená, aby se organizovaly semináře v různých tureckých městech, na nich se sejdou historikové akademici a hovoří o těchto věcech. E, také poprvé zazněla prohlášení i ze strany prezidenta a premiéra. Co se týče PKK a toho, zda je vyškrtneme ze seznamu teroristů, eh, který máme v EU. Eh, já si myslím, že eh, my jsme to nenadnesli, ani turecká strana to nenadnesli, protože pro, mm, prostě pro žádnou stranu to asi nebyla úplně teď otázka, kterou bychom chtěli nadnášet. Důležité je ehm, nastartovat jakýsi proces ehm, přiblížení. Eh, teď jde vlastně o to, aby PKK složila zbraně. Ehm, teď se o tom úplně aktivně nediskutuje ani v EU, ani v Turecku ovšem. Paní Lunáček, ano, sešli jsme se s novináři, také jsem se já osobně sešla s ombudsmanem, hovořili jsme o těchto otázkách. Několik lidí na tom zasedání JPC po zasedání s eh, delegací AFETu. Hovořili také se ženskými spolky, organizacemi žen, eh, co se týče omezení eh, zpravodajství v médiích, o tom se také hodně hovořilo. Setkali jsme se se třemi novináři, jeden z skupiny trošku bližší vládě, jedna Juriet a ještě zástupci jedněch novin, všechny tři, vlastně to, všechny ty tři noviny byly anglicky píšící a s nimi jsme tedy hovořili o tom, co se v Turecku děje. My jsme vyjádřili také své obavy pane Van Balen, jak ehm, Turecko vnímá své vztahy s EU. Možná některé z nás to překvapí v této místnosti, ale eh, když se podíváme na ten eh, program na vysoké úrovni, když se podíváme na to, co říkají eh, zástupci vlády, ale také i opozičních stran, všichni říkají to též. Pro ně proces vstupu do EU je stále obrovsky důležitý také když hovoříme o jiném, eh, o dalších eh, možnostech strukturovaného dialogu na vysoké úrovni. Oni vždycky připomínají, že bychom tím ale neměli nahradit předstupní vyjednávání. Teď také 54% eh, tureckého obyvatelstva je pro vyjednávání vstupu z EU. Pro mladé lidi to jsou dvě třetiny mladých lidí. Když se jich ale zeptáte, zda si myslí, že Turecko opravdu vstoupí do EU, tak vyjadřují velkou skepsi. Protože to považují za proces, který uh, úplně mm, není takto automatický. Eh, děkuji, ještě máme dva kolegy, kteří se chtějí zeptat nějakou otázku, eh, takže prosím. Eh, děkuji. Já bych chtěla jednak eh, poblahopřát eh, delegacím k tomuto, k této iniciativě, k panu Predovi, zástupcům delegací. děkuji vám za to, že jste položili tedy, otázky, které se týkají přímo vztahu mezi Tureckem a Evropskou unii. Jsou to otázky rozumné. Ale mě by zajímalo, jaké byly přesné reakce vašich protěžků na ty otázky, které jste jim položili. Že já nepochybuji, že jste položili důležité otázky týkající se naší vize, ale co, eh, jak, jaký je celkový pohled tedy těch eh, lidí, s nimiž jste se setkali? Tak trochu, jak to, když jste hovořil o těch žurnalistech například. Není to možná na dnešek, protože nemáme za tolik času, ale bylo by dobré mít dokument shrnující, který by nám eh, pomohl lépe pochopit, jak jsou věci viděny eh, ze strany některých eh, představitelů, tak aby nám to pomohlo v budoucích jednáních s Tureckem. Děkuji. Pan Bašír. Pane předsedo, jako někdo, kdo rovněž eh, cestoval s touto delegací. Tu mám takové malé prohlášení eh, mých zjištění z této návštěvy. Nezdary některým nedorozuměním v průběhu cesty. Evropská unie eh, má dlouholetý vztah s Tureckem, který byl prospěšný pro miliony občanů na obou stranách Bosporu. Turecko je nyní jedním z hlavních exportních i dovozních eh, partnerů a v, obě, v uplynulých eh, deseti letech má růst, eh, který bohužel ehm, mu mohou evropské státy většinou jen závidět nebo o něm snít. Nicméně, někteří se chtějí zaměřit spíše na negativa, když to já si myslím, že se spíš nezaměřujeme dost na pozitiva. Turecko samozřejmě musí zajistit, eh, že udrží svůj eh, systém kontrolních mechanismů a že třeba svoboda projevu bude chráněna, ale zároveň s tím musíme eh, poukázat i na pokroky, jichž bylo dosaženo. Například při slaďování a při vstřícným krokům vůči kur, kurdské populaci azylový zákon vyzdvihla Eh, agentura pro uprchlíky OSN, která říká, že to, že to ukazuje silné angažma a odhodlání v oblasti humanitárních hodnot. Bohužel to nejsou věci, které se tady v Evropě často dostávají do zpráv. Z ekonomického hlediska existují obrovské příležitosti, pokud jde o tureckou digitální ekonomiku. V Turecku má 50 milionů uživatelů internetu a e, například jen když se podíváme na počet uživatelů Facebooku, tak e, je Turecko na sedmém místě ve světě. To může, e, nemůže než vést k, k doslova k explozi elektronického obchodu. A toto jsou všechno věci, které by měly být využity, pokud chceme prohloubit strategické partnerství s Tureckem. Tak postupme vpřed společně a zaměřme se na to dobré. Ekonomický růst a silné bilaterální vztahy od Dublinu po Ankaru budou tím skutečným katalyzátorem prosperity pro nás, pro všechny. Děkuji. Pane Castaldo ještě a uzavříš seznam řečníků. Prosím, netahejte sem vaše bilaterální problémy bude mít, budete mít příležitost si to vypovídat, vyřešit. Pan Castaldo. Děkuji. O, je to otázka na kolegy o energetické politice. Zajímalo by mě více informací o e, tom e, takzvaném Turkish Streamu, který měl za, nahradit South Stream a který měl skombinovat část e, té trasy Nabuka s jinými trasami. To je něco, o čem jsme se hodně bavili dříve. A mě by zajímalo, jestli jste se o tom bavili a s jakým výsledkem, jestli existuje podpora. Jestli byly nějaké návrhy jiných cest. Zajímalo mě, co na to říkali naši, naše turecké turečtí partneři. Takže prosím, abyste zareagovali na tyto položené otázky, ať už vy nebo Katy. Já? Paní Piri, prosím. Samozřejmě můžeme se sejít případně i bilaterálně, mohu vás více informovat o některých e, našich dialozích. Pokud jde o eh, ty novináře, tak je tu takový pocit eh, autocenzury, když píší eh, novináři o některých otázkách, nebo dokonce i přímé cenzury. Jedna otázka, na kterou jsme poukazovali my, to jsou urážky, pomluvy, viděli jsme ty některé případy, kdy zástupci vlády byli nějakým způsobem dotčeni nebo uraženi sociálními médii a jaká byla reakce vlády. Jsme řekli, že bohužel, jakožto politici jsme uraženi prakticky každý den, ale to prostě patří k naší práci a patří to také ke svobodě a demokracii. Že prostě lidé někdy mohou říct i některé škodlivé věci, pokud nejsou trestné. Pokud je o bezpečnost, tak my jsme vždy chtěli, vždy přihlíželi přímo k ustanovením. Není tam že většinou žádné ustanovení, které není v některém z evropských států, říkají oni. Ale um, samozřejmě chápeme jejich historii s terorismem, 40 tisíc mrtvých. Víme, že e, tudíž bezpečnost je jejich prioritou, ale zároveň je důležitá, e, důležitý respekt vůči základním e, právům a hodnotám. A kdyby existovaly nějaké konzultace třeba s Benátskou komisí nebo s Evropskou komisí, kde bychom mohli přijít, přispět i našimi vlastními vstupy. Pane, pane Castaldo, energetika, Turkish Stream, to jsme probírali s několika zástupci vlády. Je to možná jedna z věcí, které jsme zapomněli zmínit na začátku. A to, že naše návštěva se překrývala s návštěvou pana Ševkoviče, Ševčoviče v Turecku, který tam byl za účelem nastartování dialogu na vysoké úrovni v oblasti energetiky mezi EU a Tureckem. Tolik zatím, co bych chtěla říct k těmto otázkám. Pane Predo, byste chtěl ještě nějak doplnit? Ano. Jen dva stručné body. Takže rozmanitost ehm, bodů vyjádřených tureckou stranou je velmi je značná a ty niance v kritikách adresovaných eh, Evropské unii, často jsou to eh, niance subtilnější než naše kritiky vůči Turecku. A v našich eh, výměnách byla zdůrazněna nutnost zesílené spolupráce s Tureckem ve velmi citlivém kontextu našich vztahů s Ruskem a našich vztahu na Středním východě. Potřebujeme ještě více posílit eh, vztahy s Tureckem než ze studené války. To jenom bychom dali takový celkový rámec. Jinak pokud jde o podrobnosti, tak jsme vám samozřejmě plně k dispozici a rádi vám dáme podrobnosti. Okay, thank you very much. I... Děkuji. Já bych eh, rád toto téma uzavřel, poněvadž, jak vidíte, máme už spoždění a rád bych přešel k další položce, což je informace z cesty delegace AFETu do Erbilu 18. až 20. března a já bych eh, poprosil o ne více než pětiminutové hm, expoze. Děkuji. Eh, my jsme tam byli eh, se dvěma kolegy, eh, ještě také já a pan kolega Aquilar, a snažili jsme se navštívit různé oblasti, hm, také v Kurdistánu. A de facto podařilo se nám setkat se mnohými nevládními organizacemi, skupinami, které jsou postiženy krizi a také jsme navštívili uprchlický tábor. Budu stručný. Chtěl bych se soustředit na čtyři oblasti. První je eh, boj proti eh, tady zapíjení, pak je tady otázka Erbil, vztahy mezi Erbilem a eh, centrální vládou Bagdádu, dále eh, otázky lidských práv a dále eh, eh, širší kontexty. Pokud se týče bojování, bojů, tak je jasné, že mezinárodní koalice s Pešmergou postupují. IS skutečně utrpěl velké porážky a už je spíše v defenzivě. Nicméně je třeba říci, že se nám tedy podařilo islámský stát eh, zastavit, ale ne eh, rozbít. Je třeba říci, že eh, v jeho řadách je řada bývalých vysokých představitelů strany Bát a bývalého režimu, kteří po pádu tohoto režimu přišli o své kariéry. Druhá věc je, že Malekyho vláda Eh, se chovala diskriminačně vůči sunnickým Arabům. A třetí bod je, že IS má pořád dispozici velké množství zbraní a eh, munice. Eh, jsou to dříve, bývalé tedy zásoby a výzbroj irácké armády, která před ní utekla a podobně tedy další získali v Sýrii. My očekáváme, že mají zhruba 30 tisíc bojovníků a e, my jsme byli požádáni, abychom dali k dispozici více těžkých zbraní a munice a dále, abychom e, pomohli pešmerze e, vybudovat si řádnou strukturu velení. Dále je to otázka ošetřování zbraněných, zraněných vojáků v Evropě, tam, kde to není možné přímo v Kurdistánu. Dále je zde otázka eh, velkého města Mosulu. A hodně se říká o tom, že by mohl eh, být eh, prostě vyčerpán, okupován, vyčerpán ale zdá se, že to nebude tak jednoduché. Nicméně, jestliže se podaří tento problém řešit, pak důležité bude to, aby se situace nezhoršila. A naše doporučení bude abychom e, neuvažovali o výhradně vojenském řešení problému islámského státu. E, tam e, bude třeba se angažovat také politicky, včetně vtažení Malikio vládu. Také je třeba bojovat na ideologické frontě a získávat mainstreamové muslimy a další věci tedy eh, finanční blokování na, na půdě MMF. Další věc. Eh, máme pořád eh, tady dva velké spory a sice to je otázka vlády nad kurdskými územími a dělení v zisku z prodeje ropy. Tady je vlastně e, e, dělení mezi Pešmergou a centrální vládou. E, dohoda je taková, že zhruba 1,3 miliardy by mělo jít na vyzbrojování Pešmergy, ale zdá se, že v posledních třech měsících žádné peníze nepřiplynuly irácká centrální vláda tvrdí, že má problém likvidity a navíc, že tedy nedostala to množství ropy, která byla dohodnuta. Druhá strana tvrdí, že tady hovoříme o průměrných ročních eh, množstvích, takže nemůžeme vycházet eh, z okamžitých množství. Dále už tři měsíce nedostali eh, výplatu iráští úředníci ani tedy eh, zástupci pešmerky. Bagdátská vláda jim prostě peníze neposílá a problémem je také eh, zásobování uprchlíků. Čili tady je skutečně potřeba humanitární pomoci a určitého tlaku Eh, tady bude eh, eh, třeba více se zabývat vztahy s nevládními organizacemi. Je tady pravda to, že nevládní organizace se mohou celkem volně pohybovat, mohou také normálně fungovat, ale vzhledem k tomu potížím, před kterými Eh, vláda řeší, eh, jako třeba eh, za poslední 3-4 měsíce tam počet obyvatel vzrostl o 25 Čili tady je třeba si zabývat otázkou, jak to humanitárně udržet, poněvadž my hovoříme o problému hlavně v zimě, ale zrovna tak obtížné je léto ve vyprahlé a horské oblasti. A horké oblasti. Čili tady skutečně je eh, třeba najít nějaký způsob, jak lidem, kteří tam musí žít, ulevit. Čili eh, zatím tolik a eh, bude prostě pro otázky jistě. Pan Castaldo na dvě minuty. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu Kanové za detailní zprávu. Měl bych na něho několik otázek. Především eh, souhlasím s ním v tom, že abychom se vypořádali s islámským státem, eh, nepostačí eh, se spolehat pouze na vojenské řešení. Je třeba pracovat komplexně, včetně kulturních, sociálních a ekonomických otázek či front, tak aby nemohli také nabírat další Eh, zahraniční bojovníky na západě. A také je tady otázka vztahu mezi islámským státem a státy eh, kolem Perského zálivu, včetně Turecka. Eh, hovoříme tady třeba také o soukromých osobách, které mm, neustále financují islámský stát. Máte také informace o třeba nelegálním prodeji ropy? také se říká, že v tom mají prostě některé evropské společnosti. Máte tedy, eh, nebo dostali jste nějaké nové informace k tomu, co jste tam byli? A dále bych chtěl podpořit eh, to, co jste řekl o eh, poskytnutí finanční pomoci uprchlíkům. Pro ně je situace velmi obtížná v Kurdistánu a náklady rostou. Pane Kané? Necelé dvě minuty, prosím. Ano, pane předsedo, stačí mi jedna minuta. Já eh, souhlasím tedy eh, s mnohem, s mnohým z toho, co pan kolega řekl. Eh, v otázce Turecka my jsme debatovali o různých akcí v Iráku a panuje tam přesvědčení, že Turecko by mohlo dělat více, že by Eh, že tedy eh, Turecko eh, spíše má zájem o to, aby padl Asad, spíš než aby potírala islámský stát. Co se týče soukromého financování, ano, musíme zdvojnásobit úsilí, abychom přítok těchto peněz zastavili. Já si příliš nevěřím tomu, než by to byly vládní peníze, které tady tam proudí. Ano, děkuji vám, pan Tanok, dvě minuty. Eh, stručně. Uh, hovořím spíše za sebe, než za naši skupinu a také uh, zde máme tu skupinu přátel Kurdistánu, kde já také zasedám. Mě by zajímalo, jestli pan K, jestli vůbec tady bylo diskutováno to, že KRG bylo Eh, modelem stability, prosperity, demokracie a sekularismu, eh, vzhledem třeba také k zacházení s minoritními náboženstvími, eh, křesťany, jezidy a podobně v regionu. Debatovali jste o plánovaném referendu o sebeurčení a možné nezávislosti jako suverénní stát my vlastně víme, že Britové nabídli nebo alespoň tedy eh, uznali možnost eh, ustavení kurdského státu eh, v minulosti před válkou a pak jsme od toho ustoupili, nicméně je to věc, která pořád ještě je otevřená nebo já nevím, možná by to mohlo zůstat v rámci federalizovaného Iráku. A pak je tady pořád ještě problém Bagdádu a e, také ohlášení prezidenta KRG, že mm, vyhlásí referendum. Bylo o tom e, debatováno a když ano, tak e, jak jste se vyjadřovali? Pan Kán? Co se týče menšin, já jsem o tom hovořil před chvíli. Mnozí z nich uznávají regionální, tedy postoje regionální kurdské vlády, a mm, možná, že tam byly určité problémy, ale jim jde zejména o bezpečnost. A jinak celkem e, vám e, rozumím. E, skutečně vzhledem tedy k těm potížím, které sami mají, jakožto regionální vláda, no, to je úžasné, čeho se jim podařilo dosáhnout. No, a co se týče plánováno, ale eh, vzhledem k situaci s islámským státem nyní se soustředují na boj s islámským státem jako prioritou, ale samozřejmě dlouhodobě mají zájem o získání nezávislosti. A mají tady s tím už dlouhodobé zkušenosti, ale eh, každopádně eh, jsou ochotní eh, vyjednávat jaksi s federální vládou. Ale vzhledem k tomu, že v posledních třech měsících neproudí žádné peníze od centrální vlády, tak to hodně podchopává důvěru a obavy mají také menšiny. Čili tam je mnoho, mnoho dalších požadavků, které v zprávě budou zmíněny. Dobře, tak teď musíme přejít k další položce a to je opět informace ze třetí schůze parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení EU Srbsko. Eh, setkání proběhlo 19. a 20. března a já dám eh, nyní slovo panu Kukanovi na pět minut. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste sám říkal, eh, tento čtvrtý parlamentní výbor se sešel minulý týden. Naše delegace byla největší delegace Evropského parlamentu, která navštívila Srbsko. Bylo nás 15 a projevili jsme obrovský zájem o vývoj v této zemi. Byl s námi také eh, místo předseda rozpočtového výboru a zástupce Evropského účetního dvora. Oni totiž vydali studii o efektivitě využívání fondu IPA v Srbsku. E, proto jsme také jeli do Nového sadu, abychom se podívali na e, konstrukci mostu, což je vlastně největší projekt financován z fondu Evropské unie, který v Srbsku právě probíhá. Tam samozřejmě s tím se pojí celá řada problémů a Mm, řekněme, že se nám podařilo vyřešit celou řadu eh, problémů, také eh, eh, takzvaně eurokratických. Setkali jsme se s premiérem, vicepremiérem, s ombudsmanem Sašem Jankovičem a také s jsme se setkali se zástupci neziskových nevládních organizací. Všechna tato setkání byla pozitivní, otevřená um, atmosféra, která tam panovala, byla opravdu velmi otevřená a upřímná. A my jsme dospěli k, zá, k názoru, že oni opravdu vyjádřili jasnou vůli eh, pro eh, uzavření přestupních vyjednávání s EU, takže tam je vidět jasná vůle pro vstup do EU. Vyrojily se také určité zprávy, že e, došlo k nějakým problémům e, e, ohledně jedné, jednoho úředníka, ale ukázalo se, že tam žádný problém ve finále nebyl. Co se týče Kosova, Zdůraznili jsme potřebu eh, dalšího dialogu, zdůraznili jsme eh, nutnost mm, pokračovat v řešení eh, problému soudnictví, co se týče hospodářských reform, které byly ohlášeny minulý listopad. Ty jsou progresivní, pozitivní, ovšem pro veřejnost znamenají celou řadu problémů, potíží, takže uvidíme, kdy budou plně implementovány. Srbsko hraje velmi pozitivní roli v regionální spolupráci s eh, Balkánem. Zajistili, ujistili nás také o tom, že budou ve stejném duchu pokračovat i v budoucnosti. Ještě jednou k Kosovu bych měla říci, že dnes právě probíhá zasedání ministrů e, zahraničních věcí a ekonomiky v Prištině. A fakt, že Srbsko tam zaslalo dva e, zástupce na vysoké úrovni, to znamená, že to berou realisticky, vážně, i když někdy říkají, že pro ně dialog eh, v podstatě znamená to, že ostatní na Srbsko vyvíjejí tlak. Ale mm, z těch diskusí se ukazuje, že je přece jenom možné nalézt eh, dobré řešení eh, vyjednávání mm, Potom, co se týče přijetí společných e, doporučení, to je vždycky náročné téma, tentokrát to bylo ještě náročnější a já jsem se proto zamyslel nad tím, jak reorganizovat práci na celém tomto zasedání, protože vždycky se dostaneme pod časový tlak a potom namísto toho, abychom měli třeba e, diskusi, která trvá hodinu, trvá to hodiny tři a potom jsme pod časovým tlakem. A ještě jednu věc, kterou bych chtěl zmínit. Ta diskuze jasně ukázala, že s nimi musíme hovořit častěji, ještě otevřeněji, upřímněji, proto abychom se dostali na stejnou politickou vlnu. V této chvíli tam nejsme. Mm, protože v tuto chvíli jsou příliš přecitlivý, eh, všechny věci si zcela zbytečně berou osobně, takže je musíme přesvědčit o tom, že jsme jejich přátelé a Všeobecně to však byla velmi dobrá návštěva. Eh, poučili jsme se do budoucna, jak s nimi lépe eh, komunikovat a Každopádně bych zde mohl říci, že Srbsko je na dobré cestě ke vstupu do Evropské unie. Ještě před sebou mají hodně práce, hodně jsme tam hovořili také o lidských právech, o svobodě médií, eh, občanské společnosti a podobně. Ale eh, v tomto směru už jsme se tedy vydali a my jim opravdu můžeme pomoci, aby se eh, aby uplatnili všechny ty reformy, které zatím nastartovaly. Spravodaj, eh, prosím, nepřeje si k tomu nic říci? Ještě někdo? Paní Lunáček, prosím. Děkuji. Eh, kolega Kukan odvedl velmi dobrou práci. Mm, zejména na závěr se pokusil tedy o to společné prohlášení, já jsem také členkou delegace, takže bych k tomu dodala pár věcí. Naprosto s ním souhlasím v tom, že potřebujeme ještě otevřenější dialog, protože pro mě třeba je obrovsky náročné eh, vypořádat se s tím, že jakákoliv kritika Eh, nějaká, eh, pak jsme třeba zaslechli určitou, určité eh, kritické poznámky ze strany jednoho ministra vůči ombudsmanovi. Tam prostě hm, potom se to vůbec nemohlo dostat na pořad jednání, nemohli jsme se o tom otevřeně pobavit, protože zástupci vlády to naprosto odmítali. Takže řekněme, že odmítání kritiky jako součásti demokratického procesu to není dobré. A to jsem tedy slyšela i právě od ombudsmana, že to je problém v tom, jak Srbové vnímají demokracii jako takovou. A ještě bych dodala jednu věc, a sice z některý, ze strany některých nevládních organizací, také třeba z Transparency International eh, jsme eh, slyšeli, že mají takový dojem, že ze strany EU, ne tolik ze strany Evropského parlamentu, ale e, ti, kteří tedy vstupují v dialog e, s Kosovem, že to jako kdyby byl hlavní cíl EU. A někdy se trošku vytrácí otázka svobody médií, svobody projevu občanské společnosti. My ze z Evropského parlamentu jsme se snažili ujistit, že tomu tak není a že každopádně na to upozorníme. Ještě co se týče vztahu s Ruskem, Eh, premiér Vučič nás nám připomněl, že když eh, Putin eh, přijel na státní návštěvu v říjnu, Vučič tam jasně řekl, že EU je jejich priorita. ale Srbsko z 95% závisí na Rusku, co se týče zdrojů energie, fosilních paliv. Takže to může potom ovlivňovat také jejich postoj, co se třeba týče sankcím vůči Rusku a podobně. Děkuji mnohokrát. Ještě pan Picula, dvě minuty, prosím. Možná i, i méně, jednu minutu. Já bych ještě dodal jednu věc. Pokud opravdu chceme dobře vyhodnotit, co došlo, co, co se odehrálo v Bělehradě za, za, ty, poslední, za ty dva roky toho na, na, té návštěvy, to se tedy týká otázky srbské opozice jak už zde zaznělo, snažíme se tedy nalézt společný jazyk, společná doporučení. Tam téměř nic nezaznělo ze strany opozice a e, to je důležitý aspekt e, vnitrostátního, vnitropolitického e, mesebského procesu. My jsme se snažili upozornit na to, že tahle ta situace, která tam teď panuje, není nápomocná eh, předstupním vyjednávání. Takže je důležité, aby i politická opozice měla um, určité zastoupení, řekněme, v těch vyjednáváních. Takže já bych zde vyjádřil ehm, smutek nad tím, že většina kolegů ze srbské strany úplně odpovědí odmítá eh, nejenom kritiku, ale vůbec jakékoliv hodnocení, které se vztahuje na stávající problémy, ať už, je to, ať už se to týká třeba role ombudsmana nebo médií nebo některých jiných eh, aspektů boje proti korupci, ku příkladu. My jsme chválili srbský příspěvek k regionální spolupráci, ale ono tohle to nestačí, protože regionální spolupráce samozřejmě e, musí znamenat i spolupráci s institucemi EU, protože e, já bych byl tedy rád, aby i srbští kolegové příště s námi spolupracovali ještě lépe. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Plenkovič nás požádal o to, abychom udělali opravdu krátkou prezentaci toho zasedání plenárky Euronestu s Ukrajinou. Takže já se na něj nyní obrátím. On nám k tomu něco řekne pět minut. Děkuji. Že jsme chtěli informovat, co se udělalo v minulý týden v řadě zahraničně politických aktivit parlamentu je důležité, aby AFET si byl vědom eh, toho, že 25 eh, poslanců se účastnilo parlamentního eh, schromáždění Euronestu 4. v Jerevanu. Bylo to, byla to iniciativa, která trvala několik dní, přijeli jsme několik usnesení o agresi Ruska proti Ukrajině, o mírovém řešení tohoto konfliktu, o arménské genocidě a další eh, dokumenty, ať už politické, sociálně ekonomického nebo energetického charakteru. Ale důležité bylo, že konečné poselství um, Euronestu bude eh, schváleno v příštích týdnech a bude sloužit jako podklad pro, pro zasedání v Rize. Um, přijal nás prezident Sargasian, naši azerští kolegové nepřijeli do Jerevanu. A dále to byly neformální kontakty s běloruskou opozicí a občanskou společností. Bylo důležité, že e, setkání se konalo také za e, přítomnosti pana Hana. Minulý týden také dvě paralelní e, delegace se sešly 18. až 20. v Kijevě já jsem tam eh, byl jakožto předseda té delegace pro Ukrajinu, čili soustředěné parlamentní úsilí, kdy jsme se setkali v podstatě se všemi vysokými představiteli, kromě prezidenta Porošenka, bylo velmi důležité slyšet, jaký je stav implementace Minské dohody, jak ukrajinské Eh, orgány vnímají otázku decentralizace za předpokladu, že se uskuteční volby za nastávají momentálně okupovaných eh, územích a dále eh, agenda EU Ukrajina. Sešli jsme se se všemi mezinárodními aktéry, s mnoha politiky z ukrajinské strany, setkali jsme se s uprchlíky, navštívili jsme eh, také Majdan, je důležité vést eh, neustálý dialog s kolegy s eh, vrchovnou, v Vrchovné radě. Toto setkání bylo důležité pro celkové pochopení situace na Ukrajině. Děkuji. Posuneme se dále ke zprávě o vztahu mezi EU a Ruskem. Pak bude hlasování a bez dalších eh, průtahů. Nebudu teď číst všechno, co eh, popisuje to situaci v tuto chvíli, ale požádám pana Landsbergise, drahý, drahý Gabrieli, máte slovo, aby nás eh, nám stručně za pět minut představil závěry, pak každý bude mít dvě minuty. Prosím, máte pět minut. Myslím, že je to jedna ze zajímavějších eh, zpráv, které v tuto chvíli máme v parlamentu s ohledem na zájem eh, kolegů eh, v době, kdy jsme začali tuto zprávu psát a když se blíž, blížil, bude blížit červnové, červnová plenárka, tak jistě poroste i napětí. Takže teď k tomu procesu. Teď už asi pět měsíců pracuji na této zprávě. Setkal jsem se v podstatě se všemi stínovými zpravodaji, ze všechny skupiny, kteří měli velmi plodná jednání eh, ohledně toho, jakou podobu by mohla tato zpráva mít. Setkal jsem se s různými institucemi, zástupci eh, komise, ESVČ, dále nevládních organizací, stanoviska komise byla velmi zajímavá. Protože se dosti od sebe liší. Když si podle toho, s kým, z jakého direktorátu si sednete eh, za zavřenými dveřmi kanceláře, tak eh, dostanete různé názory na vztahy mezi EU a Ruskem. Naše delegace měla do Ruska, měla se setkat eh, nejenom s představiteli eh, Moskvy, ale také nevládními organizacemi a dalšími, ale bohužel jsme nedostali víza. Nemohli jsme se tudíž setkat s, tí, s těmi, kterými jsme se setkat chtěli. Nicméně s panem Puškolem jsem hovořil, v, když byl ve eh, Štrasburku, Předložil jsem mu je, naši perspektivu a slyšel jsem jeho slova. Bohužel nebylo řečeno nic nového, kromě toho, co obvykle slyšíme od představitelů Kremlu. I když to byly určité náznaky ohledně účasti Ruska na Ukrajině, když se ta otázka opakovala neustále dokola. Teď začneme druhé kolo konzultace se stínovými zpravodaji, případně dalšími poslanci, kteří mají zájem o tuto zprávu, abychom utvářeli pozměňovací návrhy. Teď k tomu textu, když jsem začal se zabývat myšlenkou této zprávy, tak jsem si říkal, že jedna z věcí, které bychom měli zabránit, je jenom číst titulky médií. já jsem slíbil kolegům, že to nebudu dělat, ale teď po pěti měsících se zdá, že je to prakticky nebo dosti nemožné. Není to má chyba. Je to vzhledem k tomu, jak funguje Evropská unie parlament. My všichni jsme do jisté míry obětmi titulku a toho, co se děje v, v Rusku a na Ukrajině. Když se situace klidnější, když tanky a těžká technika se stahuje a lidé přímo neumírají, tak eh, eh, chceme dát něco na stůl, chceme kritickou eh, účast, angažma, chceme, aby věci byly jako obvykle, jako dřív. A když lidé umírají, tak žádáme tvrdší text, tvrdší znění, rozhodčí opatření proti Rusku, nebo vůči Rusku. A to je přesně to, co se děje. děje. To znamená, že to jaksi kopíruje eh, mediální dění a titulky. Podle toho, jestli se situace zlepšuje nebo zhoršuje. Já se pokusím eh, zmínit několik klíčových bodů, které jdou na, za ty titulky. Jednak parlament a Evropská unie jako celek má jedinečnou příležitost reflektovat situaci v Rusku. Před dvěma lety, v roce 2012 to bylo těžké, v roce 2008 to bylo ještě těžší po agresi v Gruzii. Ale teď můžeme, teď máme všichni možnost říkat, si, že jsme ztratili důvěru. Některé červené linie byly překročeny, teď je již nemožné z naší strany fungovat, eh, pod, eh, jako, jako by se nic nedělo. Dále je na Rusku tuto, eh, tuto důvěru znovu získat. Hovoříme o Minsku 1, Minsku 2, pořád dokola. Ale není to jenom kvůli Minsku 1 a Minsku 2 nejsou to jen dohody Minsk 2, ale také Krym, energetické války, které předcházely krizi na Ukrajině, obchodní války a mnoho dalších věcí, které poškozovaly naši důvěru a vzájemnou spolupráci. Co může Evropa dělat? Jaká je lekce Evropy? Evropa má jedinečnou možnost z této situace vzejít jednotnější a silnější. Kdykoliv máme hlasování na plenárním zasedání, máme 500 eh, poslanců, kteří hlasují pro usnesení při o Ukrajině a o Rusku. Stejné to bylo v případě rezoluce o Němcovovi. Čili jsme jednotní. V roce 2008 by to bylo mnohem těžší dosáhnout takovýchto jednoznačných výsledků při usnesení. Čili Evropská unie je odolnější. To je velice důležitý koncept. Jsme odolnější vůči propagandě, energetickým válkám, obchodním válkám. Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou je potřeba zdůraznit, je, že Evropa vždy zůstane otevřená otevřená dialogu, otevřená di- diplomacii, pokud se Rusko poučí. Pokud se Rusko bude snažit eh, znovu získat důvěru, kterou ztratilo. Budeme otevření kontaktům s lid, jednotlivými lidmi, budeme otevření vůči studentům, kteří přijedou do Evropy, zůstaneme otevřenou společností, otevřeným společenstvím. Chci poděkovat všem kolegům, kteří mi v uplynulých pěti měsících pomohli připravit tu verzi, kterou máte na stole. Zůstanu v kontaktu s kýmkoliv, kdo má zájem na další spolupráci s tím, jak se bude blížit hlasování. Děkuji. Děkuji. Řada kolegů žádala o slovo, řada stínových eh, zpravodajů je přítomna. Prosím vás, abyste nehovořili déle než dvě minuty. Budu to sledovat. Neboť jinak se ocitneme ve svízelných problémech, protože do třiceti musíme stihnout ty hlasování. Nejprve dám slovo panu Predovi za dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, kolegovi Landsbergisovi, který vypracoval vynikající zprávu o vztazích EU-Rusko. Předností tohoto textu je, že velmi dobře, jak si schrnuje, vývoj našich vztahů s Ruskem. S tím, že upozorňuje, jaká byla v různých okamžiky pozice Unie, jaká je tato pozice nyní nyní v době, kdy už není Rusko strategickým partnerem Unie a nebude takovým partnerem, dokud se nerozhodne respektovat mezinárodní právo. Jsme připraveni ke spolupráci s Ruskem, ale nikoli za dnešních podmínek. Rusko musí ještě urazit velký kus cesty, pokud jde o respektování svrchovanosti a nezávislosti některých sousedů. Kromě pozic, které už jsme přijali, tak vítám rozhodnutí eh, rady o sankcích Jistě je tu určitá nejistota, neboť každý den jsme svědky dalších a dalších eh, dokladů o nerespektování uzavřených dohod. A máme i, eh, jsou tu velmi eh, sporná hodnocení týkající se této situace. Nesmíme ponechat stranou také otázku Krymu. Za chvíli to bude rok od anexe eh, Krymu a nesmíme na to zapomenout. Děkuji vám. A nyní na dvě minuty paní Jakon Sáry. Speak me Finnish. Budu hovořit finsky. Já bych eh, chtěla poděkovat Gabrieli Jansbergisovi za předloženou zprávu. zabývá se eh, velmi logickým způsobem a neutrálně eh, ruskoevropskými vztahy. A je tady hlavní myšlenka v tom, že eh, míč je momentálně na ruské straně hřiště. My jsme se jako Evropská unie vždycky snažili rozvíjet spolupráce s Ruskem a nikdy jsme netoušili vyvolávat spory s Ruskem. Eh, samozřejmě, že se musíme nyní zabývat eh, ukrajinskou krizí a eh, tady musíme trvat na minských smlouvách. Parlament opakovaně ve zprávách a dalších zprávách odsuzuje Rusko za porušování, a to opakované porušování mezinárodního práva, na což jsme odpověděli sankcemi. Celá Evropská unie přikládá velký význam ruské politice. Ale je tady nebezpečí eh, narušení jednoty Evropské unie. Zdá se, že ty eh, pozice už se trošku drolí, eh, čili neměli bychom být vyloženě kritičtí. Je třeba, abychom budovali základy pro řádnou spolupráci, když si nemůžeme dělat iluzi o ruských postojích nemůžeme eh, fungovat tak, jako dříve, nemůže se vrátit do předchozího stavu. Přesto eh, tato zpráva eh, se zabývá řadou otázek a problémů a v této zprávě se nehovoří o lidských právech, o právech sexuálních menšin tam možná chybí. My jsme se snažili zde něčeho dosáhnout, ale samozřejmě, že, že jsme si nikdy nemohli eh, dělat žádné iluze o výsledku. Paní Fortika, děkuji vám, pane předsedo. Zdá se, že Eh, je to tedy společná práce, ale zřejmě zvláště vděčíme za úsilí pana poslance se eh, v funkci zpravodaje a doufáme, že tato zpráva bude mít pozitivní vliv a eh, bude pravděpodobně patřit zejména při hlasování k těm zajímavějším. Zdá se mi nicméně, že nehledě na úsilí o určitou nadčasovost této zprávy, bude třeba eh, zmínit také řadu eh, průběžných záležitostí, eh, které utvářejí dynamiku vztahu s Ruskou federací. Já osobně bych byla proto, aby zpráva věnovala Eh, více prvků, která, které mohou posilovat vztahy, poněvadž my si přejeme spolupráci. Nicméně vidíme, že eh, během několika posledních let eh, se to vyvíjí úplně jiným směrem. Boris Němcov musel zahynout, poněvadž spolupracoval s mezinárodním společenstvím také na doladění sankcí souvisejících eh, s ruskou agresí na Krymu, zejména tedy na Krymu, eh, zejména v souvislosti s anexí Krymu, ale také eh, v souvislosti s agresí na Ukrajině. A díky tomu se mohla několik jmén objevit také na černé listině třeba té americké. Řekla bych, že je třeba analyzovat a upozorňovat eh, také na, eh, na celou eh, situaci. Také ukrajinská strana se zabírá určitou analýzou Eh, úsilí o vyvázání se z minských dohod a v této souvislosti je třeba eh, se bavit ne o tom, jak udržet ruské sankce, ale spíše jak je zostřit. Ne tedy, jak si jenom krátkodobě je ještě udržet poněvadž v současné době nevidíme žádné nové pozitivní prvky v ruském chování. Tady skutečně nic takového nenastalo, na to bych chtěla upozornit. A také připomínám, že Minska, Minsk 2 eh, žádným eh, způsobem nezměňuje Krym, tedy to, že eh, Rusko ho musí vrátit. Děkuji, pan Van Dalen, dvě minuty. Děkuji vám. Já se domnívám, že ta projednávaná zpráva je dobrá, zemena, protože je stručná. A stručná by měla být, eh, poněvadž eh, Putin neví, eh, jak, tedy, jak skončit. Jak vidíte, že, nebo viděli jsme dokument, kde hovořil o možném použití Eh, jaderných zbraní a teď eh, vůči Dánsku hrozí, že by se mohl na dánské lodě zaměřit svými jadernými zbraněmi. To je skutečně naprosto nezodpovědné. Eh, my prostě nemůžeme si s Putinem sednout k jednomu stolu a říci, tak budeme se o tom bavit. Prostě jediné, co můžeme nyní dělat, je trvat na naplňování minských dohod, tedy aby Putin uskutečnil to, k čemu se tam zavázal. A samozřejmě potom je všechno, všechny možnosti jsou otevřené. Nicméně, my nejsme nepřáteli Ruska a také eh, tato zpráva, no ještě uvidíme, jak bude upravena a jak to bude na plénu, ale skutečně se musíme soustředovat na to, abychom spolupracovali s nevládními organizacemi, se studenty, se společností, tak aby, abychom podporovali demokratické prvky, ale skutečně pokud nám někdo vyhrožuje eh, použitím jaderných zbraní, tak to není běžný způsob jednání. Děkuji vám. Nyní pan Scholz na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat panu zpravodaji za předložení této zprávy. Eh, současně eh, si eh, myslím, že je poněkud rozporná a nenaplňuje skutečné požadavky. Nicméně musíme se o tom eh, dohloubky více zamyslet. Máme rok 2015, eh, to znamená 70. výročí konce války, osvobození, v Německu je také den osvobození a musíme k tomu vést tedy eh, debatu. Ale k tomu patří také to, co znamená eh, tady toto strategické partnerství, které charakterizovalo naše vztahy s Ruskem poslední 15 let. Možná bychom si to měli eh, dobře rozpracovat. Tady šlo o normální, dobré sousedské bilaterální vztahy s Ruskem, eh, nikoli vztahy proti Rusku, poněvadž proti Rusku nedocílíme míru na evropském kontinentu. Otázka tedy je, eh, co tedy znamená to strategické eh, myšlení. Jde o otázky globálního rozměru, eh, paní kolegyně o tom hovořila, jde také o rozpory uvnitř státu, uvnitř společnosti v Ruské federaci, ale také v EU, kde tedy tady máme mm, extrémně pravicové strany, eh, které sympatizují s Ruskem, čili i tím se musíme zabývat. Čili také eh, uvědomit si, co je reálně, reálně v našem zájmu. Já bych chviličku, chviličku citoval. Eh, pan Štyrm v The Welt píše, že Rusk, Západ Rusko už 25 let vtahoval Rusko do mezinárodního společenství na západě je třeba si položit otázku, jak době mají vypadat naše vztahy s Ruskem, eh, také v otázce kontroly vyzbrojování, energetické bezpečnosti a eh, další otázky eh, vzájemných vztahů. Já myslím, že to jsou důležité otázky, čili musíme si uvědomit, jak tedy skloubit globální výzvy s partnerstvím s Ruskem. Já bych rád tedy dále spolupracoval se spravodajem a e, dokonal to zprávu dále. Ano, děkuji vám. E, problém je jistě v tom, že v některých aspekty se možná e, mílíme, neděláme všechno správně, ale nikoho jsme nepřepadli, nejsme agresivní vůči nikomu, čili e, to je právě to, čím, čím se lišíme od svých ruských přátel. Nyní pan Mesarič na dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Já možná eh, dvě minuty ani nepotřebuju. Myslím si, že tato zpráva si vžádá daleko a zaslouží daleko podrobnější do, eh, debatu. Já bych chtěl poděkovat pravdaji za tuto zprávu. Je opravdu pěkně ostrá a eh, v některých eh, věcech je také eh, otevřeně jde přímo k věci. Nicméně je zde pár prvků, kde bychom možná mírně nesouhlasili a proto se velmi těším na Eh, setkání stínových zpravodajů. Například eh, plně souhlasím se zpravodajem, že jediné východisko je společná silná evropská politika, která se bude konzistentně zavádět a sledovat. Eh, důvod, proč třeba nesouhlasíme s těmi událostmi z roku 2008 v odstavce B, tady Eh, de facto eh, ta, nebyla to Evropa, která eh, přešla k business as usual, to byly také členské země. To nebyla jenom tedy ta entita Evropská unie, byly to členské země, které změnily kurz. A jestliže to nechceme dál, nechceme, aby se to opakovalo, potřebujeme silnější společnou politiku. Či to je otázka dohody. Také si myslím, že v té zprávě by mělo být něco o dlouhodobějších cílech záměrech vůči Rusku. Je důležité, že se zde zmiňuje dlouhodobější spolupráce a já si myslím, že spolupráce s Ruskem je jak nezbytná, tak možná v dlouhodobém, eh, v dlouhodobém eh, horizontu, pokud se Rusko vrátí zpátky do rámce mezinárodního práva. Eh, situace týkající se Ruska se týká nejenom tedy Ukrajiny, ale také v eh, dalších oblastech. Situace je také nebezpečná pro Evropu, ale pořád ještě nejsme na úrovni studené války. Máme pořád šanci to střednědobém horizontu vyřešit. Ano, děkuji, pan Kastal do dvě minuty. not here. Okay. Už zde není, pořádku. Pan Karlam, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Gratuluji kolegovi Landsbergisovi, protože takovou zprávu přesně potřebujeme. A jak nám správně řekl, tady nejde o e, stanovování nějakých termínů nebo pouhé reakci na stávající situaci. Ta zpráva má předložit jakési principiální vyhodnocení našeho vztahu. A určitě to není útok na eh, ruské, na ruské obyvatelstvo. My vůbec netrpíme nepřátelstvím vůči ruskému obyvatelstvu. Naopak, nelíbí se nám pouze chování eh, ruské vlády eh, které jakoby následuje vzor ruské KGB, co se týče dělání politiky. Takže potřebujeme jednotnost, odvahu. Protože v minulosti jsme nereagovali příliš pádně v situacích, kdy Rusko porušilo mezinárodní právo, jako bylo například eh, eh, okupace eh, Gruzie takže teď trošku měníme strategii. A to i z toho důvodu, že ta hrozba už je opravdu, se vztahuje na nás na všechny. Otázka je, má EU pra, plán B, co se týče Ukrajiny a Ruska? Jak se postavíme k poskytnutí zbraním, zbraní eh, Ukrajině? jak se postavíme k otázce sankcí, prohloubení sankcí. Samozřejmě takovéto reakce ve stávajících podmínkách, kdy nemáme žádný jasný signál z, z ruské strany, to by mělo svou cenu. Já upozorňuji na odstavec 10, který je obrovsky důležitý právě z dnešního pohledu. E, to znamená, potřebujeme dobrý mechanismus pro boj s ruskou propagandou. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já si myslím, že v zásadě plán B vždycky existuje. To znamená vyhlásit vítězství a e, vydat se na cestu domů. Nyní pan Manikin, dvě minuty, prosím. Protam se kolaj Landsberga Děkuji. Kolega Landsbergis připravil zprávu, na kterou jsme všichni dlouho čekali, ale eh, kontext je opravdu nešťastný, protože eh, právě včera jsme přijali usnesení o eh, Němcovi, teď zase máme tohleto usnesení a když si procházím ten text, tak mám pocit, že ten text je úplně stejný, že to jsou stejná slova, stejné věty, prohlášení. Ono to sice je všechno pravda, je to všechno hezké, ale není tam nic nového. Takže co si slibujeme od této zprávy? Že nějak ovlivníme Rusko? Rusko si vyvinulo, řekněme, jistou imunitu vůči takovýmto zprávám. Oni naopak to považují za projev naší slabosti. Tak co chceme přesvědčit komisi, aby podnikla další kroky? To není proveditelné. Takže já se trochu bojím, že každá takováto zpráva, kterou předložíme, má určitou moc, která se ale snižuje s postupem času řekněme, devalvuje. A tady už um, skoro se vystavujeme nebezpečí, že vytváříme, jak, jak řekněme, spam. Uh, Souhlasím však se spravodem, co se týče toho, že je potřeba vytvářet vztahy s jednotlivci, s, mezi lidmi, eh, jakási taková lidová diplomacie, řekněme. To je opravdu eh, důležité. Jsou také sektory, kdy nebudeme moci fungovat bez Ruska. Eh, to se projevilo i v kontextu návštěvy do Iráku, která proběhla nedávno. Děkuji. Já si myslím, že to, že Rusové nechtějí poslouchat to, že jsou v neprávu, ještě neznamená, že jim to jenom tak přestaneme říkat. Pan Tanok, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nejenom chci pogratulovat panu Landsbergisovi, ale také se omlouvám vašemu dědečkovi, kteří před více než deseti letech, když jsem se s ním seznámil, stále mě varoval o nebezpečích ze strany Ruska. Já jsem tenkrát působil eh, jako koordinátor ve vaší skupině a já jsem to tenkrát prostě buď ignoroval, nebo jsem si to nechtěl připustit a on měl pravdu. A já to teď přiznávám. Takže pokud se setkáte se svým dědečkem, který je skvělý politik, tak mu to vyřiďte. A vy také navazujete eh, na jeho dílo v této zprávě, která je vynikající. Toto je právě doba, kdy vaše vlády znovu musí zavést povinnou vojenskou službu, abyste byli připraveni na eh, obranu proti Rusku. Mm, extrémní pravice, eh, dokonce někdy i extrémní levice v Evropě, se úplně distancují od zasedání, jako je například teď probíhalo v Petrohradě, kde Nick Griffin eh, chválil Putina. A já si myslím, že právě Rusko a Putin se projevují tím, jaké přátele eh, mají, si pěstují. A to se právě ukazuje na tom, eh, jak se setkávají ti fašisti teďka právě v Petrohradě. Takže ehm, extrémní pravicové strany mm, sice e, třeba nejsou úplně úspěšné v jednotlivých parlamentech, ale zdá se, že mají určité sympatie v Petrohradě právě. Pan Landsbergis, e, pan Landsbergis mě by mm, zajímala jedna věc. Já jsem často řekl, že vztah s Ruskem, e, když se podíváme na to, jak porušuje mezinárodní právo, prostě je u konce. Ale jak to uděláme? Očekáváme hlasování na radě. Jak ukončíme takový vztah se zemí, eh, jako je Rusko, což prostě nikdy nenastalo ještě v mm, historii EU. A upomínám také, eh, připomínám na to, co také řekl velvyslanec Ruska v Dánsku, který hovořil o eh, jaderných cílech ruské, eh, ruského loďstva. To mi připomíná dny studené války, abych byl úplně upřímný. Pan Austrivičus, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto zprávu, za tento návrh zprávy o Rusku. Kolegové, co chceme slyšet? jaký, řekněme, produkt chceme mít v tom textu. Situace v Rusku jde od desíti k pěti. Já naprosto navazuji na to, co říkal eh, předřečník o eh, co se týče eh, některých neakceptovatelných výroků ruských představitelů v nedávné době. Ještě připomínám de facto anexaci Jižní Osetie Nezapomínejme také na, zase, na setkání neonacistů a e, fašistů, e, bohužel také zástupců evropských e, zemí v Petrohradě, který byl blokován, který byl okupován nacisty 900 dní a <laughs> teď tam je tam mají zpátky poslanec ruské Zumy, který hlasoval proti anexaci Krymu, se nyní vrací do, do Ruska. V tuto chvíli je tedy uprchlíkem v eh, USA. Eh, kolegové, prosím, nebojme se určitých červených linií. Já mm, neočekávám, že budeme mít nějakou cestovní mapu toho, jak vyvíjet vztahy s Ruskem. Eh, odpověď přece jenom na ty vztahy leží stále v Kremlu. Já bych ale rád více upozornil na lidská práva. Ta situace je tam opravdu otřesná a stále se zhoršuje. E, sousední země už nemají, jim je upíráno právo na svobodné volby, na, na, na mož, svobodu volby e, ze strany Ruska. Já se jinak těším na spolupráci s ostatními, abychom opravdu měli dobrý finální text. Nyní se vrátil pan Castaldo, já jej poprosím o to, aby se vyjádřil dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám pár otázek na zpravodaje. Já si myslím, že tady můžeme být i trošku sebekritičtí. Rusko určitě nese svou míru zodpovědnosti, ale já si přece jenom říkám, zda my jsme udělali opravdu všechno proto, abychom zabránili zhoršení situace za posledních několik let. Tady je například odstavec o energetické bezpečnosti, potom o propagandě. A Já si říkám, že kdybychom tady měli opravdu energetickou válku, tak bychom <laughs> prohráli ještě než by začala. Co jsme tady udělali? Ani jsme nezainvestovali dobře do obnovitelných zdrojů. Nesnažíme se o snížení spotřeby, o zvýšení efektivity. Takže kdyby došlo e, k nějakým potížím s dovozem, vůbec na to nejsme připraveni. Připomínám také libyskou krizi. Eh, jinak diplomatická eh, diplomatický dialog je jediné možné řešení, kterému se teď můžeme eh, věnovat. Určitě bychom se měli vyvarovat určitému tónu. My tady nechceme vystupovat jinak než přátelsky. Samozřejmě můžeme vyjádřit i přátelskou kritiku, ale ten dialog musí být otevřený a ne konfrontační. Děkuji vám. Já vám blahopřeji, blahopřeji eh, Gabrielu Landbergisovi za k velice eh, dobré zprávě. Jediný aspekt, který tam chybí, je hlubší strana, tedy vzhledem tomu, že to je EU, Rusko, hlubší analýza ekonomických a obchodních vztahů, ale to spadá, jestli tomu dobře rozumím, do e, kompetence výboru INTA. Je tu jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit, jedno z klíčových poselství, které chce vyslat náš zpravodaj, to je solidarita a jednota evropské pozice eh, ve vztahu k Rusku. To si myslím, že je vůbec nejdůležitější část tohoto dokumentu, která velmi eh, odlišuje tento dokument od těch předchozích, které vznikaly v jiném kontextu a teď je na příkladu Ukrajiny a dalších států, kde, jak správně říkáte, jsou uměle vyvolané a nebo podporované zmrazené konflikty tak máme nyní zodpovědnost čelit této politice. Také souhlasím, že bychom měli udělat maximum, aby existoval přímá nebo nepřímá změna v ruské společnosti, podpořit síly, které eh, přivedou Rusko k demokratičtější a pluralističtější společnosti, která akceptuje hodnoty, na nich se účastníme. Takže se těším na eh, pozměňovací názor, návrhy a další debaty o této zprávě. Pan Jurek, dvě minuty. Děkuji. Chtěl jsem rovněž poblahopřát eh, této zprávě panu zpravodaji. Je to skvělý základ eh, do budoucna, skvělý základ diskuze. Tato zpráva je ještě lepší vzhledem k tomu, že ji vyprodukoval někdo eh, ze země, která sousedí s Ruskem, s Kaliningradskou oblastí. A to je tedy další přednost. Chybí tu však jedna věc. Víme, že ruské orgány vedou také propagandistickou válku vůči Evropě. Říkají, bojujeme proti fašistům, nacistům, kteří na nás útočí a tak dál. Rusko dokonce zašlo tak daleko, že i v OSN navrhlo rezoluci proti glorifikaci proti komunistické minulosti že musíme být, eh, musíme být jasno v našich očekáváních, musíme jasně říct, že podporujeme eh, ty eh, Rusy, kteří chtějí znát pravdu o komunistickém období a stalinismu. Když Putin říká, že chce někdo přepsat dějiny, tak on tím myslí to, že on by rád, aby Stalin eh, byl znovu vychvalován, aby se chválilo to, co se dělo za komunismu. Přičemž komunismus není jen o agresi 30. 40. let eh, útoků eh, a pozdějších útoků na Československo a Maďarsko, ale také 70. let. Musíme odsoudit komunismus mezinárodním do té doby nemůžeme znovu obnovit skutečně ten řád, který nám umožňuje s Ruskem hovořit, protože vidíme, jaký systém se tam snaží znovu vybudovat. Ano, někdo se snaží přepsat historii, někdo se jí zase snaží eh, předělat nebo ji znovu eh, vrátit. Pan Butikov. americký prezident Roosevelt řekl, mluvte něžně, ale mějte přitom po ruce velkou hul. Já mám pocit, že autor této, tohoto usnesení se stal obětí toho, že může platit i opak, že když si nejsme jistí, jak velký je náš klacek nebo ta hůl, tak použijeme silnější jazyk. Já si myslím, že to není slibná strategie. A chci to kritizovat specificky ve vztahu k navrhovanému odstavci 4. Tento odstavec hovoří o předběžném dialogu, dialogu s předběžnými podmínkami. Myslím si, že dialog není jakousi alternativou jakéhosi pushbacku. Není to alternativou k sankcím. Ale pokud si myslíte, že dialog je nezbytný, žádat předběžné podmínky k dialogu, to málo kdy vede k dialogu. Jicak Rabin, zesnulý premiér Izraele, řekl, veďme mírový dialog s palestinci, jako by že nebyl žádný teror, ale bojujeme s terorismem, jako by nebyl žádný mírový dialog. To je rozumný přístup. Ale podminovat dialog běžnými podmínkami to není rozumné. To, pokud přečtu několik dalších věd, tady se říká, že dialog by měl být obnoven pouze, pokud nejprve zajistíme návrat eh, Krymu na Ukrajinu. To by měla předběžná podmínka, to znamená, že my odsouváme dialog na příštích, já nevím kolik let. Nebylo by z politického hlediska více rozumné, aby jsme řekli, že nevíme, kdy bude Německo sjednoceno, takže nebudeme tedy s eh, druhou stranou vůbec mluvit například. <coughs> Myslím, že takovýto přístup je zcela slepou uličkou. Paní Valtras. A omlouvám se, že měla dostat slovo dříve. Ano, děkuji. Budu hovořit vlámsky, nebo je to pro mě snažší. Chci poděkovat zpravodaji za zprávu a souhlasím s některými připomínkami, které tu dnes již zazněly. Skutečně je to zásadní problém pro Evropskou unii. Měli bychom se tím zabývat více, hovořit o tom více. Kolegové to také řekli. Prakticky každým dnem se situace mění a vyvíjí. Možná bychom eh, se o tom měli bavit více. A pak eh, někteří říkají, že ta mm, zpráva má přikryton. Já si ale myslím, že jak řekl předřečník, je to otázka komunikace a dialogu. Neměli bychom zapomínat, že Rusko je na všech našich hranicích, zůstane naším, um, naším sousedem. Takže já bych eh, chtěla doplnit něco ohledně budoucnosti. Poslouchala jsem paní Mogherini ve Štrasburku a paní Mogherini řekla, eh, že musíme pochopit, že teď roste generace mladých Rusů s velmi negativním eh, pohledem na Evropu a z té se stane eh, nová generace vedoucích představitelů. Že musíme velmi pečlivě se zamýšlet nad tím, jak bojovat s tou propagandou v Rusku. A ještě další bod o ekonomických a obchodních stazích a o nákladech, které eh, představuje tento eh, konflikt pro nás v Evropě. Někteří z nás jsou více sousedi s Ruskem než jiní. A my se nesnažíme nějak negativně indoktrinovat eh, ruskou mladou generaci, ale spíše jsou to eh, samotní rusové, kteří indo- provádí tuto indoktrinaci bez ohledu na to, co uděláme my. Děkuji, pane předsedo myslím, že tato zpráva dostatečně neuznává některé další budoucí problémy v přístupových zemích, kde jsou už nyní silně proruské, proruská cítění. Pan eh, Putin tedy nemusí být eh, jaksi příliš laskavou dobrou eh, osobou, ale my vedeme k tomu, Rusko k tomu, že Rusko se jenom zasekne a e, bude naopak z toho pak čerpat e, cílu, sílu z toho, co děláme. Hrajeme mu do karet. A to je ta největší tragédie. A já e, si myslím, už vlastně dříve jsem viděl opozici vůči Evropské unii, kdy, protože Evropská unie se rozšiřovala federalismus, ztráta svrchovanosti, a tak dále. Já, pan Tanok, jsme pokazali na tyto problémy eh, v pravicové skupiny se schází a opět my jim zase hrajeme do karet tím, že umožňujeme další federalizaci, další integraci a to vede pak k nacionalismu, bohužel. Čili není žádná velká uh, hůl Ehm, výdaje eh, na eh, obranu jsou velice eh, nízké napříč členskými státy a k, přitom je tu volání po evropské armádě. Já souhlasím s panem Kasaldem, diplomatické řešení je jediným řešením. Lidé chtějí ukázat sílu, já to chápu, ale musíme pokračovat v dialogu. A pak je tu širší otázka ISIS, um, islámského fundamentalismu. Tak jako jsme museli čelit Stalinovi dříve, tak musíme využít eh, Putinovi eh, vazby, které má v jiných zemí na středním východě, abychom čelili této širší hrozbě. Je to opravdu hrozba civilizaci, které jsme nebyli svědky od 30. let. Já bych radši ztratil svrchovanost v Unii, vůči Unii, než vůči nějakému cizímu státu. Pan Borgecio. Ano, děkuji. Pane předsedo, já jsem eh, naslouchal všem těm historickým eh, odkazům, které tu padají, a to s velkým zájmem. Mnozí kolegové tady se domnívají, že musí eh, dělat tyto historické paralely prezentuje se tu jakási doktrína. Já sám mohu říci, že ti to, tu lidé, kteří bojovali za osvobození eh, svých zemí od eh, sovětské dominance a já si vzpomínám, jak se rozdávaly různé letáky o svobodě. A v dnešní době vidím, že lidé jsou teď eh, zdánevě jednotní proti tomu nepříteli Evropy, proti Rusku, proti Putinovi. Je to, máme tu teď před sebou dokument, který je jakýmsi výčtem. Není to jenom eh, přehled eh, naší eh, pozice, ale jistě, di- vést dialog to ještě neznamená ustupovat. Můžeme jednat i z, z pozice síly. Ten dokument bychom měli zamítnout. Ten přístup je naprosto pomílený. Není to vůbec přístup, který bychom měli mít v zájmu záchrany a ochrany zájmu našich lidí. když eh, Evropa trpěla pod eh, totalitárním eh, sovětským svazem, to bylo ně, každopádně něco jiného. Věděli jsme, že to je jaksi boj za mír proti válce, ale tak já děkuji za všechny připomínky Budeme pokračovat v diskuzích. Mnozé z toho, co jste řekl, se může dostat do té zprávy, až nabíde své eh, konečné podoby. Ale jedna věc, nad kterou bych se chtěl nyní zamyslet, je. Mnozí to zmiňovali. Jaký máme základ pro spolupráci, případně absenci takového základu? Vy říkáte, že bychom mohli jednat dál, jednat dál, začít jednat nebo pokračovat v dialogu. A to není tak snadné hovořit. Víme, jak vést dialog. Problém je však na druhé straně. Když se někdo ptá, proč nejednáme, to není proto, že děláme my nějakou chybu, že mlčíme a že jsme sticha. Jak jsme mohli začít jednat po tom loňském sestřelení? letadla? o čem bychom se mohli bavit? O čem bychom se mohli bavit po Debalcevu? O čem bychom měli jednat, kdyby byl, byl dobyt Mariupol? Jistě, že můžeme jednat, ale musí být nějaké předběžné podmínky. Mně se vůbec nezdá být vtipné, když eh, říkáme, že nejsme schopni zahájit dialog bez předběžných podmínek ale lidé umírají v ulicích, jsou zabíjeni žoldáky placenými Kremlem. Já myslím, že není rozumné o tomhle vést nějaký dialog. A jenom krátké prohlášení, kdyby pan Putin eh, přerušil svoji eh, válku na Ukrajině, tak určitě by Evropská unie mu eh, dala nějakou pozitivní pobídku ale kdyby naopak pokračoval a zaujal třeba Mariupol, tak by bylo více sankcí, zase další tvrdý postoj. Je těžké najít teď nějaké společné řešení, které by hovořilo o budoucí strategii. Proto mojí, mým prvním doporučením je reflektovat nad tím, co se dělo v těch 19 letech našich vztazích a uvědomit si, že byla přerušena hranice porušení důvěry bude trvat velmi dlouho, než bude opět uh, obnovena. Děkuji. Připomínám všem kolegům, že lhůta pro vzněvací návrhy je pondělí 30. března v 18 hodin. Musím oznámit, že parlament bude zavírat své brány, takže to je poslední příležitost, nemůžeme to prodloužit více. Tímto vám děkuji a nyní vyzvu pana Plenkoviče, aby se dostavil a převzal předsednictví tohoto zasedání. Pasku. Uh, tak, eh, děkuji a budeme pokračovat eh, bodem číslo 7 eh, na programu, což je Evropská strategie energetické bezpečnosti. Takže nejdříve proběhne výměna názoru a poté hlasování o sdělení komise k Evropské strategii energetické bezpečnosti. ITRE bude hlasovat v dubnu. Eh, měli jsme tady eh, řadu pozměňovacích návrhů. Myslím, že všichni eh, poslanci se mohli vyjádřit. Je velice důležité, abychom se bavili o záležitostech Evropské strategie energetické bezpečnosti, poněvadž to je součást eh, naší eh, zahraniční politiky. Energetické zdroje jsou čím dál tím důležitější jako nástroj mm, energetické politiky. To se prokázalo v minulých letech, kdy došlo k přerušení dodávek plynu. To odhalilo naše slabé stránky. Oblast energetické bezpečnosti je velmi proměnlivá a já nyní rád dám eh, slovo Arne Rýcovi, našemu zpravodaji za eh, sociální demokratickou frakci. Prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Situace je taková, že já o půl tedy o půl nám začíná eh, společné zasedání s výborem kulturu a vzdělávání, takže já budu velmi stručný. Eh, chtěl bych eh, navázat a poděkovat všem zúčastněným za spolupráci. Stínoví zpravodajové byli výborní, pokud se týče dodržování lhůt. A co se týče těch 52 pozměňovacích návrhů, tak ty se nám podařilo eh, eh, vtělit do kompromisu. Nejdůležitější je, že tato debata eh, řádným způsobem zohledňuje mezinárodní dopady a význam a také politika Ruska nám ukazuje, jak důležitá je energetická unie a Eh, také eh, je důležité, že my eh, zde jako zahraniční výbor se k tomu vyjadřujeme touto formou. Já to nebudu rozebírat a spíš bych to asi nechal tak, kdyby ještě někdo měl nějaké otázky, tak bych je stručně odpověděl. Děkuji vám. Děkuji. Bude si přát někdo ze stinových zpravodajů eh, přispět? Pokud ne, pak navrhuji, abychom přešli k hlasování. Tak. Začneme. Have the first compromise one. Who is in favor? Takže kdo je pro kompromis 1? Proti? zdrželi se, schváleno. E, číslo 6, nyní ostatním e, odpadly, kdo je pro šestku, proti, zdržuje se, zamítnuto. Kompromis číslo 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno a přecházíme k číslu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A přecházíme k 35C pro, proti, zdrželi se, Eh, to prověříme, prosím. Zdá se, že je to velmi těsné. Minutku. Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 28 proti zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti zdrželi se, schváleno. Nyní kompromis. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní jednotlivé pozměňovací návrhy. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 50 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A závěrečné hlasování o mm, stanovisku elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 hlasů pro, 9 proti, 3 se zdrželi. Eh, blahopřejeme panu Licovi eh, ke schválení. Kolegové, nyní vyhlašuji krátkou přestávku do 17.30, kdy bude zahájeno společné zasedání s kulturním výborem. Děkuji vám.